Buongiorno. Dobrý den. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zaujměte místa. Vogliamo iniziare? Colleghe e colleghi. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak nejprve se chci připojit ke slovům předsedy Šulce na počátku včerejšího